byly tímto přijaty. Mám tady žádost ze strany frakce GUE, aby Martina Michals byla jmenována představitelkou pro kulturu. Nejsou-li námitky, tak tuto nominaci potvrzujeme. Jako další bod pořadu jednání je